Okay, welcome to committee. Vítejte na našem zasedání výboru. Zejména bych chtěla přivítat všechny zástupce národních parlamentů na této výměně názorů s národními parlamenty o e, cyklu evropského semestru 2012 v rámci zprávy z vlastní iniciativy ohledně koordinace evropských hospodářských politik a implementace priorit na rok 2012. Tato diskuze je součástí běžného zasedání výboru ECON v Evropském parlamentu. Abych to vysvětlila. A e, toto zasedání je naším úsilím, nebo součástí našeho úsilí posilit spolupráci s národními parlamentů e, v rámci evropského semestru. Je to velice aktuální chvíle, kdy budeme hovořit o cyklu 2012, o výsledcích evropského semestru, protože byly eh, radou eh, přijaty, eh, přijata ta specifická doporučení pro jednotlivé země a následně byla prodiskutována v národních parlamentech. V tuto chvíli, kdy také dochází ke krizi způsobené, nebo v určitou úlohu hrají také státní dluhy. E, zabýváme se také touto situací v souvislosti e, se návrhy rozpočtu, národních rozpočtů na příští rok. V rámci cyklu Evropského semestru 2012 bylo diskutováno v Evropském parlamentu se zpravodají, konkrétně se zpravodají eh, Žanem Polem Gozesem. Cílem naší dnešní diskuze tedy je, abychom přispěli k diskuzi ještě předtím, než tato zpráva bude oficiálně přijata Evropským parlamentem, a to v říjnu. A to proto, abychom mohli poskytnout feedback Evropské komisi ohledně cyklu 2012 Evropského semestru, ještě předtím, než komise předloží eh, svou zprávu Eh, ohledně rozpočtových a ekonomických priorit na příští rok. Jenom takovou technickou informaci máme 22 jazyků. Eh, doufám tedy, že je účinnost dost potřebám všech přítomných. Národní eh, poslanci mají eh, kartičky, aby se mohli přihlásit o slovo. Pokud si přejí eh, si přihlásit o slovo, prosím, napište tedy své jméno na kartičku a podejte ji zde eh, ceremoniářům, kteří odnesou vaši kartičku předsednictvu. Nyní předám slovo kolegovi Žanu Polovi Kozesovi, který přednese prezentaci své zprávy. To bude trvat zhruba 10 minut. Prosím, Žane Pole, máte slovo. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva týkající se evropského semestru a rád bych tedy připomněl, že uskutečňování evropského semestru bylo úzce zpěto s konstatováním, že země, zejména země eurozóny, se nachází v takové situaci, kdy koordinace hospodářských politik je velmi nedostačující a proto bylo potřeba přispět eh, k dalšímu prvku, který by pomohl překonat krizi suverénních dluhů. A myšlenka uskutečňování evropského semestru, aby se zamezilo Eh, eventuální nákaze dluhové situace mezi jednotlivými státy znamenalo lépe sladit eh, hospodářské politiky jednotlivých členských států, abychom na evropské úrovni mohli vést diskuze mezi členskými státy týkající se eventuálních dopadů hospodářské a finanční politiky, jak pro ně samotné, tak také ve vztahu k ostatním členským státům aby v případě nějakého selhání bylo možno učinit nápravu. Eh, tento evropský semestr trvá 6 měsíců, ale eh, samozřejmě není toto tež, co semestr znamená pro běžné občany. Evropský semestr znamená první část roku, kdy byl rok na přípravu rozpočtu, kdy docházelo k jednání mezi nejrůznějšími ministry financí a, financ, a ministry hospodářství, aby diskutovali o podmínkách eh, pro přípravu jejich respektivních národních rozpočtů a je zapotřebí, opakuji to, určit, definovat prvky, které mají eh, konstituovat rozpočet a které by mohly znamenat určité ohrožení sousedních států, aby tady nedocházelo tedy k nakažlivým efektům. Eh, tento semestr evropský tedy probíhá v diskuzi mezi členskými státy, komisí a Evropský parlament zasahuje v přípravné fázi, aby poskytl svůj názor a své stanovisko týkající se doporučení, eh, která by měla být učiněna na evropské úrovni. Mm, abychom se nedostali do takové situace, eh, kde by byl zvýhodněn jeden nebo druhý členský stát, ale abychom měli společnou metodologii, která by byla účinná a abychom mohli dát také, do, aby také doporučení, naše i do, doporučení komise eh, mohla následovat rada. Chceme tady mít jasná doporučení, aby byla účinná. Nejedná se rozhodně o opakování obecných doporučení typu je zapotřebí restruktura, je třeba potřeba reform restrukturálních, je třeba větší účinnost, je třeba skutečně mít naprosto jasné cílená, je jasná cílená doporučení týkající se jednoho každého členského státu, aby nám to umožnilo lepší koordinaci hospodářských politik. Druhá část roku to jsou národní semestry svého druhu, to znamená, členské státy postupují tak, jak běžně postupují, aby e, sestavili své finanční dokumenty pro přípravu rozpočtu, e, mají se na vědomí doporučení, která byla schválena na evropské úrovni. Ehm, zcela evidentně se tu klade otázka respektivní moci pozice toho či onoho. To znamená váhu toho, co se děje na evropské úrovni a toho, co se děje na vnitrostátní úrovni na základě doporučení jednotlivých národních eh, parlamentů, zejména co se týče potom hlasování. A samozřejmě máme tady velkou práci s přípravou rozpočtu a tato byla obohacena na základě poznámek mých kolegů, čili zpracovávali jsme tento text a ještě předevčírem jsme ho upravovali, abychom, vzali, abychom zapracovali pozměňovací návrhy eh, v upřímné snaze, aby postoj parlamentu k evropskému semestru byl reálný, pragmatický a aby ukázal obavy parlamentu, že se chce na své úrovni zapojit do tohoto procesu. Když říkám z této úrovně se zapojit, znamená to na úrovni demokratické kontroly na evropské úrovni aby tady nedocházelo k nějakému nedorozumění. Evropský parlament se rozhodně nechce vměšovat do eh, eh, vnitrostátních doporučeních ani nechce nahrazovat roli jednotlivých národních parlamentů v jejich respektivních rolích. My si pouze přejeme, aby na úrovni rozhodnutí, ke kterým dochází na evropské úrovni, také existovala demokratická kontrola a aby tato byla vykonávána v plné šíři Evropským parlamentem. Co se týče zprávy, která je předložena diskuzi, to, jak opakuji, by mělo posloužit skutečně obohacení. A já jsem se snažil zachovat přístup komise eh, pro strukturální reformy, reformy a eh, pro dobrou přípravu rozpočtu. Ale samozřejmě opravdová otázka zní, zda členské státy jsou ochotny a zda se dostatečně angažují v tom, aby udrželi takové politické prvky, které by se snažily zlepšit finanční situaci, situaci finanční stability a je důležité, aby členské státy eh, skutečně implikovaly oznámená opatření a abychom došli k hodnocení s ohledem na stanovené cíle. Je třeba postupovat tak, abychom se snažili aplikovat i nová opatření a aby prostě parlament vyhodnotil účinnost těchto opatření z titulu, jak už jsem řekl, Eh, dosahování definovaných cílů. Pro nás eh, v každém případě tato zpráva o evropském semestru a možnostech, jak hledat lepší účinnost hospodářských eh, a finančních akcí v členských státech, abychom mohli dospět k finanční stabilitě, abychom zaručili věrohodnost Evropské unie a aby se nám podařilo vytvářet pracovní příležitosti pro naše spoluobčany. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Děkuji. Nyní vám vysvětlím, jak budeme postupovat při diskuzi. Snažíme se poskytnout prostor nejdříve dvou, dvěma poslancům eh, z národních parlamentů a také z Evropského parlamentu. Time will be three minutes. Čas, řečnický čas budou tři minuty. A prosím vás, abyste respektovali svěřený čas, protože se hlásilo mnoho řečníků. Eh, pokud si někdo přeje promluvit za svou zemi, eh, prosím, koordinujte mezi sebou, aby mohl hovořit jeden řečník za zemi a v druhém kole mohou promluvit další řečníci za danou zemi. Byli bychom rádi, ale abychom zvládli tedy nejdříve to první kolo diskuze. Pan zpravodaj poté poskytne závěry. Za národní parlamenty zde má pana Kéna Krejnra, který je místo předsedou výboru pro finance po něm z Rakouska, doplňuje paní předsedkyně, a potom ze Švédska pana Karla Henotna. Slovo má pan Krajina, prosím. Three minutes. Tři minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Děkuji eh, také zpravodaji za úvod do problematiky a já přepnu do Němčiny, bude to pro mě jednodušší. Takže první otázka, evropský semestr, národní semestry, tak samozřejmě, že národní parlamenty pracují po celý rok a eh, to znamená, že ta rozpočtová politika eh, se nedá rozdělit na dvě období. Hmm, takže to možná eh, bude spíše spadat jaksi do té středně dobé rozpočtové politiky. Jinak já myslím, že eh, tento evropský semestr je takový monitorovací nástroj spíše středního, středního a dlouhodobého horizontu a je možné takto sledovat, jak navzájem se eh, vyvíjejí členské země. Samozřejmě, že eh, to nebude možné takto porovnávat eh, hnedka od počátku. Je to záležitost středně a dlouhodobá, čili nebylo by hodné tady ta očekávání šroubovat příliš nahoru Měli bychom si být vědomi toho, co může být smyslem a cílem této věci. Na to bychom se měli soustředit, eh, protože momentálně tedy eh, se, je tady jedno křídlo, které říká, že bychom se měli soustředit spíše na způsob té implementace. Tady by si to tedy eh, mělo být jaksi na té národní úrovni, tedy ten způsob, jak se k tomu dostat, nicméně tedy ty cíle je třeba určit tak nějak jednotně celoevropsky. Já mám takový pocit, že máme na jedné straně eh, hospodářství a finance, a to je v rovnováze s těmi otázky, otázkami práce a sociální oblasti. A mm, já si myslím, že skutečně by bylo dobré, kdyby tady byla rovnováha zachována. Eh, jinak bych to nemohl považovat za optimální. Jinak ještě eh, vzhledem k cílům 20, eh, 2020, tak mm, my tady vlastně máme i další cíle které tedy e, státy sledují, to je především tedy ten 3% zadlužení každoroční a celkové do 60%. A tady zaznělo, že jde o cíle důležité a já jsem rád, že je jim překládaná zvláštní váha. Nicméně ještě by tam měla být další důležitá kvota, sice zaměstnanost, nebo jinak řečeno nezaměstnanost a nezaměstnanost mládeže především. Tady jde o to, abychom žili ve funkční společnosti, eh, takže jestliže se snažíme tady zavést jakési procesy pro případ nadměrných deficitů, tak bychom měli mít něco podobného pro případ nadměrné nezaměstnanosti. A to je otázka, eh, které by se měly zabývat eh, jak politický diskurs, tak také ty konkrétní procesy. Hovořím tady o eh, otázkách nezaměstnanosti. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní pan Hamilton na tři minuty. Microphone. Yeah. Is it now on? Okay, fine. Já jsem ze Švédska. Švédsko nepatří do eurozóny. Někteří eh, si přejí, aby eh, Švédsko časem vstoupilo do eurozóny, jiní ne. Ale pro všechny poslance je důležité, že zůstávají eh, otevřené dveře k tomu, abychom do eurozóny vstoupili nebo zvolili nějaký jiný modus vivendi. My používáme velice přísný systém Eh, hlídání rozpočtové rovnováhy, ne protože bychom snad byli chytřejší než jiní, ale protože máme za sebou velice těžkou bankovní krizi z počátku 90. let. Eh, v jednom roce náš deficit dosáhl až 12 a eh, banky musely být znárodněny a později opět na trhu prodány. My nyní máme Máme eh, přísná pravidla eh, o rozpočtovém deficitu, či spíše přebytku a eh, je to rozpočítané na hospodářský cyklus. Také máme cílové hodnoty na budoucí výdaje a další opatření, jako třeba byla v té době reforma penzijního systému, nám velice pomohly. My jsme tady opravdu pro evropský semestr a všechny to ukazatele a cíle, které jsou v tomto cyklu zahrnuty, včetně tedy eh, zkoumání situace v jednotlivých zemích eh, a připomínky a doporučení. Jinak eh, samozřejmě problém máme s tím, že bychom skutečně nechtěli, aby někdo ve Švédsku eh, nám vykonával dozor ze zahraničí na náš systém eh, mest a podobně. Toto je záležitost velice decentralizovaná. Funguje to velice dobře při rozdělení pravomocí mezi odbory sociální partnery vůbec, hm, takže to bychom rádi zachovali tak, jak to je. Jinak eh, Eh, pokud se týče rozhodnutí o fiskálním kompaktu, tak to nás také čeká. Také budeme v našem výboru debatovat o bankovní unii a bankovním dohledu, což jsou ty hlavní návrhy. Celkově tedy náš problém v současné době je nezaměstnanost mládeže a celková zaměstnanost nějakých 7,3 nebo 7,4 procenta. No a tady se snažíme s tím tedy něco opravdu eh, dělat, eh, bereme to vážně. Jinak máme problémy, stejně jako zbytek Evropy, potřebujeme strukturální reformy a také na tom se pracuje. Ale jak jsem řekl, my jsme skutečně eh, v příznivci velice přísného rozpočtového dohledu. Děkuji vám. No. Děkuji. Nyní za Evropský parlament. Nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům. Elisa. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem stínovou zpravodajkou za socialisty a demokraty ke zprávě o evropském semestru. Vítám úvodní slova pana kolegy Gozese. Ráda bych zdůraznila, že zapotřebí je to, abychom redefinovali rovnováhu mezi svobodou členských států a definici našich osudů prostřednictvím rozpočtu. A na druhé straně tu jsou určitá omezení této svobody. E, tato omezení jsou vynucená situací. Je zapotřebí, aby zde byla silná propojenost mezi zeměmi, Eh, a to zejména v eurozóně. Tato iniciativa je jednou z odpovědí na krizi. Musíme také zdůraznit a připomenout, že krize vznikla po 12 letech nedostatečného eh, růstu a nevyváženosti mezi hospodářstvími jednotlivých členských států. To je také třeba mít eh, na paměti, až budeme chtít do budoucnosti korigovat projevy krize efekty se projevují v narůstání dluhu a deficitu. Deregulace finančních trhů přinesla zvenčí dopady na ekonomiku. Některé země nemají prostředky na to, aby takovéto situace zvládaly. Teď je důležité to, aby harmonizace a kontrola rozpočtového procesu obsahovala nejen dodatečnou disciplínu, to by měla přinést reforma eh, paktu růstu a stability, ale měla by se zohlednit i určitá syntéza mezi rozpočtovou disciplínou a potřebou konvergence mezi jednotlivými ekonomikami členských států, zejména pak v eurozóně. Kromě toho je také zapotřebí dosáhnout vážné syntézy mezi našimi cíly v oblasti inovací, vědy, techniky, zejména tedy v agendě 2020. Je třeba, abychom zohlednili naše cíle růstu a zaměstnanosti. V parlamentě spolu se socialisty a demokraty jsem pracovala na této tezi a uznáváme význam našich doporučení. Důležité je, aby si komise ověřila, do jaké míry jsou dosahovány výsledky, eh, již již stanovila, a aby došlo ke korekci v případě, že patřičných výsledků nebude dosahováno. A je důležité také uznat jednotlivých eh, sociálních aktérů eh, v členských státech, ať už to jsou odbory, sociální, eh, vyjednávání, místní, zpráva, samozpráva. To všechno je projevem mm, participace v národních parlamentech a já doufám, že dosáhneme schody v dalším období. Thank you very much. And the next two Děkuji za národní parlamenty, nejdříve za francouzský senát. Marini, who... Pan Marini, který je předsedou finančního výboru senátu. A potom z Belgie zde mám pana Kinece. Mám trochu potíže s oběma jmény a tím, jak jsou napsána, ale nejdříve pan Marini tedy. Řečník hovoří bez mikrofonu. Ah, pardon. Merci, madame la... Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také ekonomickému a měnovému výboru za tuto diskuzi, která je pokračováním naší schůze z, ledn, z února tohoto roku. Na základě odpovědí francouzského senátu eh, Víme, že tu je celá řada dalších poznámek a já jsem konstatoval, že v tomto dokumentu jsou dobře shrnuty. To je pozitivní věc. A ukazuje to tedy, že na to pracovní metrologie lze použít. Rád bych vás informoval o Francii a o programu na následující týdny. Náš výbor pro finanční záležitosti se nyní zabývá eh, zásadními texty. Za prvé to je ratifikace TSCG a na druhé eh, zákonem o Eh, řízení veřejných financí. Jak je známo, je velice pravděpodobné, že TSG bude ratifikováno a že eh, toto bude eh, ratifikováno širokým, širokou schodu například v Senátu. Současná většina Leviny by si nedokázala získat většinu na ten práh nutný pro ratifikaci, kdyby opozice, kdyby s tím nesouhlasila opozice. To si myslím, že je dobrá věc, protože to poskytuje široký konsenzus pro angažmá a pro závazky, která, které bývají přijaty. Ve Francii na úrovni tedy bezprostředně nižší, eh, bezprostředně pod ústavou, eh, budou vytvořeny, vytvořena jasná pravidla, vytvoří se jasná koncepce, aby bylo možné porovnat eh, rozpočtové dokumenty z jednotlivých zemí eurozóny. A tímto způsobem poprvé organicky ve Francii vytvoříme to, čemu ekonomové říkají nezávislý rozpočtový výbor, na základě tedy jejich odborných eh, znalostí bude možné konfrontovat eh, zkušenosti v rámci eh, Evropské unie a ta, hm, tato skupina expertů bude schopná také přednášet makroekonomické předpoklady a bude se moci zabývat tedy ekonomickým cyklem, strukturálním deficitem, a strukturálními snahami. To všechno jsou koncepce, eh, které jsou zaměřeny tedy na dosažení eh, té, toho prahu 3 a také eh, se snažíme o zachování toho multilaterálního směru a konsenzu. Takže já, paní předsedkyně, bych si především ptal, aby pravidelné schůzky, skutečně pravidelná zasedání se mohla organizovat na základ naší společné schody. Třeba, že eh, samozřejmě ta hm, situace je velice eh, citlivá, ale byl bych rád, kdybychom se mohli soustředit na konkrétní témata, abychom se jimi mohli zabývat tedy metodicky a abychom vzájemně se mohli seznámit se svými pozicemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Nyní za Belgii eh, také předseda rozpočtového a finančního výboru pan Gilkinet. Nyní se mi podařilo schválně, eh, správně přečíst vaše jméno. Prosím, máte slovo. Merci, la, la... Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že je skutečně důležité jsem na dnes posílit dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A dnes je k tomu příležitost. Co se týče doporučení eh, k evropskému semestru, my jsme naprosto pro, posílenou, pro posílený integriční proces eh, při rozpočtové přísnosti ale rozhodně chceme také, co se týče bodu 4, a který se týká Belgie, tady jsou určitá omezení ve výdajích a bude zapotřebí nových postupů při zvládání Eh, fiskální politiky v obtížném kontextu, kde je třeba zachovat sociální politiku. Tady my musíme být nesmírně bdělí. Eh, chcem, my jsme eh, pro zachování naší indexace, co se týče výše platů a toto chceme skutečně zachovat také pro zachování sociálního smíru. Potom tady máme nesmírně velký význam procesu Evropského 2020. To jsou indikátory boje proti chudobě, eh, rozvoj eh, obnovitelných energií, a kromě toho sledování indikátorů, na kterých se eh, dále chceme soustředit. To všechno jsou nesmírně důležité prvky pro to, abychom vytyčovali důležité předpoklady pro politiku a sociální situaci zítřka. Eh, kromě toho musíme mít také eh, prostředky uvolňované pro obnovu reálné ekonomiky a její nové nastartování a veliká pozornost se musí věnovat také ekologickým aspektům. A protože si uvědomuje, že ekologie může skýtat pracovní příležitosti zítřka. Je, zatím se domníváme, že se příliš málo pozornosti věnovalo sektoru bankovnímu a, a finančnímu sektoru a potírání spekulací, spekulací, které byly původem e, mnoha obtíží, kterým čelíme dnes. A v tomto rámci my bychom si e, přáli daleko větší vůli e, v zdaňování finančních transakcí. Jinak bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za návrh, který nám dnes předkládá a domníváme se, že je skutečně třeba posilovat sociální, ekologické a fiskální aspekty, které jsem již zmínil, abychom dosáhli opravdového koncensu. Je třeba dodat tuto dimenzi eh, rozpočtové přísnosti, chceme-li výjít z dnešní krize. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. I see... Děkuji. Nemáme zde nyní eh, stínové zpravodaj za ALDE, ale je to paní Emily Turnen za skupinu Zelených v Evropském parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám všem za to, že jste přišli. Já jsem eh, ze skupiny eh, Zelených a sleduji situaci týkající se evropského semestru. Pocházím z Dánska také. Samozřejmě Dánsko sleduje evropský semestr třeba, že nepoužívá euro. Zelení plně podporují koncepci evropského semestru. Připadá nám to jako užitečný nástroj k diskuzi o nevyváženostech, abychom vytvořili takový tlak eh, partnerů na stejné úrovni, abychom přispívali k ekonomickému rozvoji a také abychom měli možnost eh, ke koordinaci Plně tedy toto podporujeme, ale také vidíme prostor ke zlepšování. Tento prostor spočívá především v tom, že zapotřebí najít vyváženost mezi ekonomickými cíly a cíly eh, na rok 2020. To si myslím, že ještě nebylo splněno. A také, abychom vytvořili konsistentnost mezi oběma věcmi. Někdy totiž mohou být v rozporu, jak tomu právě teď je, ale tak by to být nemělo. Eh, také nám leží na srdci to, aby se nám eh, dařilo eh, vysledovat, čeho bylo plně dosaženo v minulých letech a čeho ještě ne, abychom byli schopni plně eh, hodnotit situaci, nejen abychom přicházeli s novými doporučeními, ale abychom tedy měli sledování těchto priorit a prioritou naší vlády je, abychom opakovali tedy do určité míry to, co jich bylo řečeno a v některých případech bych se tedy ještě mělo toto zdůraznit. Jak už bylo zmíněno, eh, také usilujeme o větší začlenění eh, sociálních partnerů a občanské společnosti. To si myslím, že je důležité i v souvislosti s těmi 2020. Eh, pro vás, národních parlamentů, myslím, že je toto také důležité, že můžete poukázat na to, co je potenciálně dobré a co je potenciálně problematické v evropském semestru, na čem ještě můžeme spolupracovat, tak aby evropský semestr skutečně fungoval a měli jsme z něj prospěch. Děkuji. Děkuji. Další dva poslanci z národních parlamentů, to je z irského parlamentu, Alex White, předseda výboru pro uh, finance, uh, veřejné výdaje reformu a pak Eduardo Caprico z Portugalska jako druhý. Také předseda výboru pro rozpočet a finance. Máte slovo, Alexi. Eh, ten správný, to správné tlačítko je před vámi. Thank you very much. Um... Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já velice vítám tuto zprávu eh, dnes a dnes odpoledne Eh, možnost eh, zasedat společně eh, s národními parlamenty a Evropským parlamentem. Já myslím, že je to velice důležité. Já si myslím, že je to pro nás všechny důležitý startovní bod. A mm, tak je to vlastně program, který nás provádí celoročním kalendářem a tím, jakým způsobem Eh, to pojmout a od toho se potom odvíjí ještě národní semestr. Já bych tedy nejdříve řekl pár slov k Kirsku, pak se vrátím k obecnějším věcem. Jak eh, víte, eh, v Irsku probíhá tedy program konsolidace, jak víte, tak my daří se nám tedy dosáhnout poměrně slušného pokroku v různých aspektech naše, náš výbor pro finanční záležitosti se dává důležitou roli. Velká část reformní legislativy týkající se systému bankovního, případně otázek pracovního trhu, penzí, a tak dále. To jsou prostě všechno záležitosti, kterými se zabýváme jako naším hlavní starostí. Takže máme tady součástí toho tady jsou také otázky toho semestru a také je to vše velice přesně a přísně sledováno, sledováno tedy ze strany trojky, někteří tomu říkají interference ze strany trojky, ale e, náš výbor a parlament e, celkem úspěšně e, úspěšně řeší ty nejdůležitější věci a to jsou vlastně věci stavu financí je to pro každou zemi velice neobvyklý kontext, neobvyklá situace a samozřejmě, že to se odráží na povaze a kvalitě veřejné debaty a parlamentní debaty. My tedy děláme vše, co je v našich silách, abychom drželi krok a jak, jak si byli možná eh, měli určitý náskok před těmito otázkami. Semestr to je otázka Eh, blízké budoucnosti. A já bych možná ještě stručně na závěr řekl, že tento proces vítáme a že je třeba, abychom absolvovali debatu na toto téma. Možná, že ne dnes, ale prostě eh, později debatu o tom, jak vyvážit roli Evropského parlamentu a našich parlamentů Eh, poněvadž eh, se tady v určitých eh, pravomocech překrýváme, takže je skutečně velice důležité si to vyjasnit například článek 13, dohoda o stabilitě a podobně a co s tím do budoucna. Čili já si myslím, že to by mohlo být do jisté míry předmětem debaty na zítra, ne na dnes. Ano, děkuji. Já mohu potvrdit, že tak nějak si to představujeme tady k tomu konkrétnímu bodu, který jste právě zmínil, poněvadž to skutečně budeme muset nějakým způsobem řešit. No a nyní Eduardo Kaplica z Portugalska. Děkuji, pane, paní předsedající. Také já bych chtěl poukázat na to, že portugalský parlament a zde jeho zastoupené výbory. Považuji za velmi důležité to, aby tento dialog v otázce evropského semestru byl rozšířen, tak jako je to dnes, tedy na společnou debatu Evropského parlamentu a parlamentu členských zemí. Vzhledem k tomu, jako nyní prožíváme krizi, tak země, které jsou na jako Portugalsko, se nyní musí přizpůsobovat nové situace a důležité je, abychom tedy posilovali důvěru evropskou dohodu, v evropský vývoj a to je možné jenom posílením participace lidí prostřednictvím parlamentu. Existuje silná demokratická solidární Evropa, což znamená větší zapojení národních parlamentů. Eh, Portugalsko musí současně zavádět také více leté plány na období čtyř let a toto je třeba předložit v rámci těch reform, které jsme zahájili před dvěma lety. Cílem o kterých jsem hovořil, musíme e, zapracovat do evropského semestru. A k tomu patří také národní cíle, včetně e, memoranda o a prohlášení o záměrech do budoucna, pokud se týče financování národního hospodářství. Portugalsko zavádí také Eh, novinku, a to jsou dva stálí zástupci a dva nestálí zástupci eh, se jiných členských zemí, kteří jsou zapojeni do finančního plánování. Pro Portugalsko je velice důležité, aby dodržovalo eh, rozpočtovou disciplínu a tu zároveň sledilo s dalšími cíly, jako je konkurenceschopnost, eh, cíle do roku 2020 a samozřejmě také růst a zaměstnanost. V Portugalsku máme také poměrně dobrý konsensus o strukturálních opatřeních. Ovšem eh, je třeba říci, že Eh, došlo v rámci tedy úspor také z zvýšení zaměstnanosti z 2 na 16 což je maximum, co jsme kdy zažili v Portugalsku. Čili je důležité eh, z hlediska toho evropského semestru, aby byl také kompatibilní eh, s přístupem, který bude brát v úvahu také sociální dopady a také na reálnou ekonomiku tím, že máme tedy eh, trojbalíček a šest balíček, tak eh, to skutečně je třeba tady zahrnout také aspekty růstu a zaměstnanosti. Děkuji za skupinu ECR. Pan Jirka Pink. Thank you, Mrs. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych přednesl několik poznámek ohledně užitečnosti evropského semestru. Co se týče eh, specifických doporučení jednotlivým zemím, musím říct, že souhlasím s radou komise v největ, z největší části, ale připomi, eh, přináší to málo nového, protože jiné internacionální organizace už přednášely to doporučení po několik let, někdy i desetiletí. Členské státy mají dělat věci, které už měly zadány a které dělají. A pokud členské státy ignorovaly tato doporučení, tak někdy dělají, tedy buď ignorují, nebo dělají pravý, eh, pravý opak. Těch 1500 stránek doporučení mi připadá trochu zbytečných. Eh, bude Francie přijímat příkazy z Bruselu? Eh, doporučení číslo jedna pro Francii je, že lidé by měli pracovat déle, ne krátčej. Ale pan Holland, a já bych rád zde jmenoval jeho jméno, snižuje nebo chce snížit eh, penzijní věk. Pan Holland také eh, chce se tedy řídit tím pravidlem eh, šetrnosti, protože takový je závazek. Co se týče ekonomického dialogu, o kterém hovoříme, rád bych připomněl výboru výměnu názorů, kterou jsme měli s belgickým ministrem financí panem Fakarenem který přednesl růžový obrázek belgického hospodářství. Nyní se ale zjišťuje, že čísla, která předložil při své prezentaci, byly nadměrně optimistická. E, místo toho, aby Belgie měla e, výborný výkon, tak e, spíše směřuje k recesi a to rychleji než jiné země eurozóny. Takže v průběhu celého tohoto um, Eh, tohoto procesu. Eh, jsme viděli, že s tím může souhlasit i pan eh, bývalý předseda belgického parlamentu. Je také zapotřebí, aby to nebylo jenom ukázkou pro domácí tisk. Měli bychom ukázat skutečné závazky. Také se ukázalo, že nebelgičtí Eh, poslanci zde byli málo zastoupeni. V podstatě se jednalo o dialog mezi belgickým ministrem a belgickými eh, evropskými poslanci. A navíc a především bychom měli podporovat doporučení komise pro strukturální reformy, zejména pak, eh, nejen tedy výhradně, co se týče flexibilního pracovního trhu, udržitelného penzijního systému, konkurence a soutěži v, ve službách a snižování administrativní zátěže. Děkuji. Děkuji vám. Další dva zástupci národních parlamentů jsou z Lotyšska, pan Janis Zolen, místo předseda výboru, a z Litvy, z litevského parlamentu, předseda výboru pro rozpočet a finance, pan Kestusis. Pan Ozolins má slovo. Latvia. Lotyšsko. Ano, to je ten správný název Lotyšsko. Abych zajistil, že opravdu každý si může poslechnout čistou lotyštinu, budu hovořit lotyšsky. Rīt sekretariāt priekšlikumiem par Eiropas semestru turpmāko jako uzlabošanu. Eh, ta idea evropského semestru se e, naší zemi celkem líbí. Kromě toho podporujeme ideu, že bychom měli tyto záležitosti diskutovat ve výborech intenzivněji, ale bylo by zapotřebí synchronizovat také údaje, které máme k dispozici. Jedná se o výroční zprávy, o systémy včasného varování a také o vývoj e, a rozvoj společného trhu Lotyšsko se domnívá, že národní reformní plány nebudou moci být odevzdány v Dubnu. Již jsme o tom diskutovali, eh, když se zahajovala diskuse o evropském semestru. Neboť údaje, které jsou zapotřebí pro vypracování všech těchto plánů, včetně fiskálních prognóz, jsou nesmírně důležité a nemůžeme je prostě všechny sestavit dohromady do poloviny dubna. Národní reformní a konvergenční plány spolu úzce souvisí a parlament se musí zaobírat oběma tématy a měl by se jimi zaobírat současně. Proto nemůžeme tyto dokumenty předat dříve. My se domníváme, že budeme potřebovat poněkud více času a že bychom tuto práci možná měli vykonávat během celého roku, abychom mohli podávat přesnější hodnocení a abychom měli lepší náhled do hospodářských procesů. Kromě toho potřebujeme více informací o specifických zasedáních a rádi bychom zohlednili Eh, celý eh, harmonogram ještě při eh, stanovení našich vlastních časových plánů, abychom tady mohli dosáhnout nezbytné konvergence i při vypracovávání našich národních akčních plánů. Co se týče upřesňujících podmínek, to by asi doporučení obsažená ve zprávě neměnilo, ale zase kdyby je to neměnilo, tak proč bychom je měli dávat? Domnívám se včas však, že komentáře v pravý čas by mohly posloužit protože a zaplať pámbu, že nyní tuto možnost máme, protože před několika lety tato možnost našich vlastních příspěvků a komentářů ještě nebyla. A nyní k reformním plánům. My se domníváme, že by tady měly být lepší termíny, poněkud eh, elastičtější. Lotyšsko také souhlasí s tím, aby v rámci semestru se mohlo hovořit o aktuálních otázkách, které nebyly vyřešeny na zasedání rady. Například fiskální politika. Eh, to by zcela jistě pomohlo eh, k tomu, aby se nepřekrývaly diskuse, abychom je mohli vést včas. A také se domníváme, že evropský semestr by měl zůstat co možná nejjednodušší a transparentní a měl by, neměl by duplikovat a opakovat iniciativy, které již existují. Nyní předseda Litevského rozpočtového finančního výboru, pan Lavečas. Gerbama pirmininkė. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já též budu hovořit svou mateřštinou. Eh, několik poslanců se již přihlásilo ke slovu a načrtli rámec, který nám představil, jak vypadá situace. V Litvě je to tak? že tato obecná doporučení pro nás znamenají určité problémy. Naše země má svá specifika stejně tak jako každá jiná země. A Litva je země, která stejně jako ostatní pobaltské země prodělala obtížné eh, krize a je třeba konstatovat, že litevská vláda parlamentu nebo z pohledu parlamentu eh, ten, tuto krizi docela dobře vyřešila. Domnívám se, že se nám podařilo nalézt východiska z krize a vyřešit ty nejzávažnější problémy. Výsledky tohoto roku a mm, prognózy pro příští rok ukazují, že se pohybujeme správným směrem. Strukturální reformy, ke kterým došlo v naší zemi, se realizují a Eh, skutečně s úspěchem, jak nám bylo potvrzeno z různých míst. Podle mého názoru je to tak, že tento evropský semestr má svůj smysl, má velký význam a také již z psychologického ohledu. My to vidíme tak, že eh, reformy finančního a důchodového systému neznamenají pouze finanční problém, ale také psychologický problém. V našem parlamentu Eh, se toto diskutuje nesmírně kontroverzně už z toho důvodu, že máme před dveřmi volby a je třeba vidět, jak bude vypadat přechodné období mezi jedním a druhým parlamentem. A jistě by bylo dobré, kdyby Evropská unie si ještě jednou připomněla obecné zásady vedení rozpočtu a eh, podívala se na eh, evropské dotace z našeho pohledu nebylo vždy snadné uskutečňovat ta správná opatření, jak již jsem řekl, nejenom z finančního hlediska, ale též psychologického hlediska. E, je třeba společně hledat řešení nejenom k finančním otázkám, ale také k makro- a mikroekonomickému dohledu. A znovu chci zdůraznit, není to jenom ekonomický důvod, proč vítáme tento evropský semestr. Děkuji. Um, Děkuji vám. Pravděpodobně budeme mít čas ještě na více řečníků z národních parlamentů. Pokud někdo z vás ještě přeje prodlumi, promluvit, prosím, můžete předložit své jméno na kartičce. Za, za GUE nyní, nyní promluví paní Marisa Matajs. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak už kolegové uvedli přede mnou, také sleduji celou tuto problematiku. A chci přivítat tuto diskuzi a také zde přivítat všechny účastníky. Považuji tuto diskuzi za velice důležitou. Chtěla bych také uvést několik komentářů, které podle mě jsou významné k k návrhu kolegy se ohledně toho, že by bylo možné smířit různé, eh, různé perspektivy v této oblasti a využít to, čeho již bylo dosaženo, dosáhnout tedy pokud možno vyváženosti v oblasti eh, rozpočtové disciplíny. To je veli, velice důležitá a základní eh, věc probíhá celá řada prací v různých oblastech a znamená to, že politiky, které e, provádíme a situaci, kterou prožíváme, bychom měli e, spojit tak, e, protože v současné době se stává, že politika selže a řekne se tedy, že je něco naopak. Musíme brát v úvahu tedy vždy, jak jsem říkala, realitu, kterou prožíváme a zejména to, že naším stávajícím problémem, největší problémem je nedostatek růstu a nezaměstnanost. Situace v členských státech je rozmanitá. Nemůžeme si myslet, že jedno jediné opatření by společně vyřešilo situaci pro všechny státy. V mnoha zemích, jako je Portugalsko nebo v jiných zemích, kde dochází ke konsolidaci veřejných financí, rozpočtová disciplína nemá jiné synonymum než úspornost. To však znamená, že nemají žádnou orientaci na růst, zaměstnanost. Měli bychom tedy hovořit spíše o rozpočtové koordinaci na evropské úrovni, tak, aby jižní země eh, byly mm, více disciplinované, aby pochopili situaci. A proto bych chtěla říci, že si myslím, že mnohé již bylo vykonáno a mnohé ještě bude zapotřebí vykonat, aby se nadměrný duch, eh, dluh zredukoval. V období stagnace a recese v mnoha regionech se pak eh, tato opatření projevují prostřednictvím rozpočtových škrtů nebo eh, privatizace veřejných služeb, flexibilizací pracovních zákonů. To všechno je viditelné eh, v Portugalsku i v jiných zemích. A proto je tedy třeba, abychom usilovali o makroekonomickou rovnováhu. Jinak tento problém vyřešený nebude. Existují zde sankce pro ty, kdo neplní rozpočtová pravidla. Ale pro ty, kdo mají velké deficity, něco podobného neexistuje. To znamená, že by bylo zapotřebí, kromě solidarity, kromě trestů, tedy mít i solidaritu. Za Lucemburg, místo, Lucembursko místo předseda výboru pro finance Užen Negri a za belgický parlament pan Dekru. Pane Negri, máte slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Vidíme tedy, jak se uvádí v praxi evropský semestr a je zjevné, že se musíme zabývat také vyvážeností eh, v rozpočtové disciplíně a potřebou um, ekonomického znovu nastartování k tomu, aby bylo možné vytvářet pracovní místa, aby se udržovala především pracovní místa. Eh, jednou ze starostí je nezaměstnanost mládeže a také otázka penzijního systému. Nicméně si myslíme, že ten náš systém eh, eh, mestce osvědčil, že je možné Eh, se adaptovat na situaci a že že situace, kterou tady máme, eh, v naší zemi umožnila dodržení sociálního smíru. Důležité je, aby země eurozóny společně postupovaly vpřed, aby se řídili doporučeními na evropské úrovni. A na druhé straně je zapotřebí uchovat v našich jednotlivých zemích i v jiných zemích rozpočtovou autonomii Eh, v politické oblasti. Evropský semestr musí být životaschopným systémem. Opakuje se eh, potřeba dalšího vývoje a je zapotřebí, aby s Evropským parlamentem a národními parlamenty nadále probíhala takováto výměna, aby tedy eh, ty, tato doporučení byla hodnocena, aby se uskutečňovalo ověřování ehm, přijatých opatření a následně, aby se stanovovala nová opatření, pokud je to zapotřebí. Je, eh, současný stav je pro nás tedy pozbuzení k dalšímu pokračování na této cestě, která není zatím snadná. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jistě není překvapivé pro některé z vás v tomto sále. Já jsem 44 let členem Národního parlamentu. Od roku 68 až do teď jsem zaujímal řadu funkcí, ale během těchto 44 let eh, sleduji Eh, každý den ten boj mezi suverenitou, hájením suverenity a ztrátou suverenity. Kousek po kousku státy hrály evropskou kartu, zakladatelé, noví členové a pak další členové, kteří se přidružili a to jistě umožnilo určité zlepšení životní úrovně, znásobení výměny zboží, rozvoj trhu a možná v určitém smyslu e, srovnání podmínek hospodářské soutěže, výroby a ekonomického kultu mezi nimi. Ale to nestačilo státy stále si zachovávaly politiku takřka osobní jaksi, eh, suverénní, přímé odpovědnosti eh, a přímé demokracii tváři v tvář vůči svým voličům. Ale během krize, eh, která vznikla, jsme si uvědomili, že není možné zachovat určitou vazbu v politice mezi jí aniž by tady existovalo minimum dohody fungování jednotlivých členských států navzájem. A když se podívá, ať už se to týká kritérií deficitu, ať se to týká kritéria veřejného dluhu, hodnoty peněz a to, co teď zažíváme v Evropě a e, zažíváme to v našich vlastních zemích, ať už je to Španělsko nebo Belgie nebo jiná země. A přizpůsobování se. Uh, tohoto eh, druhu neos, této neosuverenity eh, tvoří eh, živou předmět velké diskuse dnes. A není nutné dívat se jenom na národní úroveň, abychom se snažili kombinovat oživení a ortodoxnost rozpočty. Kdyby Evropa měla kapacitu a měla prostředky, a měla tu moc, aby udělala oživení ekonomiky za zachování rozpočtové ortodoxie asi by to nesta- ortodoxnosti asi by to nestačilo, protože absence eh, konkurenceschopnosti nebo konkurence uvnitř naší unie, ano, máme tady hospodářskou soutěž přeci a sice na globální úrovni během těch 44 let, kdy jsem eh, členem stejného parlamentu, se nám zmohla Čína, Brazílie, Indonésie, celá řada kontinentů a regionů, eh, z kterých se staly ohromní hospodářští konkurentní eh, vůči našemu systému, který jsme vyvinuli. A proto se domnívám, že je nesmírně důležité, abychom debato, v té debatě o suverenitě anebo ztrátě suverenity si vždycky uvědomovali tuto otázku hospodářské soutěže a nezbytnosti oživení. Děkuji. Thank you very much. I've got... Děkuji. Máme tady ještě dva řečníky, Pervanš Beres a Sven Kigol, oba členy našeho výboru. A poté dám slovo zpět zpravodaji, pokud se nepřihlásí nikdo další. Takže Pervanš. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za tuto příležitost výměnit si názory eh, s poslanci z národních eh, parlamentů. Je to eh, velice důležité v tomto procesu, který byl nyní zahájen. Den za dnem vidíme, jak je toto důležité. nezáleží na tom, nebo nehledě na to, co dělá Rada a komise, my jako Evropský parlament a národní parlamenty mají, máme oč se podělit, pokud chceme dosáhnout pragmatických výsledku. a chceme, aby evropský semestr byl eh, účinný, efektivní. Eh, věc, která na mě učinila veliký dolem, dojem, je, že, že eh, máme evropský semestr, ale není ještě všechno hotovo. Máme takové maské státy, které mají své národní reformní programy, mají své programy stability a reformy. A potom toto se všechno proměňuje v určité směry na radě a odsouhlasují se jednotlivé směry pro e, členské státy. Pak e, se to přizpůsobuje někdy e, víceznačně nebo kreativně. Máme zde a potřebujeme tedy konkrétní návrhy, které nám umožní, abychom postoupili vpřed. Pan zpravodaj doporučuje a uvádí, že je zapotřebí, abychom starý parlamenty harmonicky postupovali vpřed. Já bych chtěla dodat, že z tohoto pohledu první studie, kterou zde máme, nebo ta první část studie, kterou vytvořili externí odborníci ohledně fungování evropského semestru, ukazuje základ, který je pro nás velice důležitý, protože to je opravdu Eh, dokument, který směřuje z dola nahoru, abychom mohli vytvořit hypotézy pro budoucnost na konkrétních základech. Dovolte mi, a určitě to bude pochopitelné, abych vyjádřila uh, udivení nad stránkou 15, kde se hovoří tedy o harmonogramu, o kalendáři toho, jak má fungovat evropský semestr. Ale tam je jedna úplně prázdná řádka. A ta se týká Evropského parlamentu. To není kvůli tomu, že bychom nebyli dostatečně kompetentní, ale od roku 2004 my organizujeme eh, různé akce s, s národními parlamenty. Eh, proč je tedy tato, tato řádka úplně eh, prázdná? Ehm, my totiž procházíme jakousi každoroční takovou Eh, zprávou o tom, jak vypadá další eh, růst, jak vypadá situace. Takže bych chtěla vybídnout kolegy, aby si přečetli ty eh, závěry a Můžeme nyní se tedy poučit z prvního evropského semestru. Já za výbor pro Eh, sociální záležitosti a zaměstnanost bych ráda se zmínila také již o tom, o čem hovořil pan Gozes, že můžeme učit dvě věci. Za prvé, chci připomenout, že v rámci evropského semestru členské státy mají předložit na stůl národní plány pro zaměstnanost. Některé tak učinili, jiné nikoli a Evropské komisi to nevadí. To není v pořádku. To není v pořádku, protože to znamená, že ti, kdo pracovali, pracovali mm, za nic, abych to tak řekla, a, e, ale ti, kdo tak neučinili, e, k tomu taky neobdrželi žádnou odpověď. Takže není známo, zda je tedy uh, užitečné to činit či nikoli. Měli bychom také jasně vidět, co chceme od té, od té každoroční zprávy o růstu. A toto by mělo mít dvě věci. Za prvé zhoršování ekonomické situace v členských státech a, a nemožný harmonogram, který je stanoven pro e, eurozónu. A na druhé straně by tam mělo být i to, že to, co doporučil jedné země, má také dopad na další země. Takže e, závěry by měly obsahovat e, to, že spillover, který se vyskytuje, tedy nebo to přelévání výsledků, by měl být zohledněn v těchto závěrech. Eh, děkuji, tak já jsem dovojil trošku delší čas, protože času máme dost a jako další řečník promluví Sven Gold já bych se rád podělil o několik myšlenek. Já si myslím, že tato výměna je velice užitečná. K Perváš bych řekl, možná, že pokud chceme platit za studie, možná bychom mohli požádat, aby nás do ní také zahrnuli. To s, s panem kolegou Prigosem se o to pobavíme. Ty problémy ohledně procesů, které tady vnímáme, spočívají v tom, že eh, mnohé z návrhu komise skutečně byly užitečné a problémy tady skutečně jsou, neboť eh, ne všechny jsou v Evropské strategii 2020 zahrnuty do stejné míry a my bychom měli trvat na tom, že eh, boj proti chudobě, klimatické a vzdělanostní cíle ty by si zasloužili posílit. Nicméně mnoho z těch eh, konkrétních eh, požadavků komise eh, a aspoň tedy pokud mohu soudit, jsou užitečné a dobré, zejména tady pro Německo. Jinak já si myslím, že ta doporučení pro minulý rok jsou stejné jako pro letošní rok. Nevím, jak to vidíte vy, ale třeba pro Německo Eh, jsou všechna ta klíčová doporučení přesně stejná jako dřív, eh, poněvadž se nic nemění. Bohužel eh, my tady nemáme komisi, takže to tady nezazní tak jasně, jak to by si zasloužilo. Ale jestliže zdůrazňujete přístup slabších studentů ke vzdělání, no tak Samozřejmě otázka je, jestli se tady něco mění a bylo by na komise, aby řekla, že tady skutečně eh, žádná změna tady není. Eh, proč? Eh, protože mm, třeba tady máme další doporučení ohledně daní a třeba v Německu nemá smysl se pouštět ještě do druhého zaměstnání a je to dáno daňovou politikou. Mě by tedy zajímalo, když tady máme konkrétní návrhy, tak je třeba vyhodnocovat, eh, co se vykonalo, co ne. A mně se líbilo to, co bylo řečeno ze strany francouzského senátu, eh, že bychom měli vést detailnější debatě k jednotlivým eh, tématům. A toto je způsob, jak můžeme učinit tento evropský semestr funkčním. Čili eh, komise mohla být konkrétnější a otevřenější a tvrdší eh, v označování těch, kdo si vedli dobře a kdo ne a v čem. No a my bychom také udělali dobře, kdybychom vedli hlubší debaty ke konkrétním problémům. Ve srovnání s Lisabonskou strategií to, co máme dnes, eh, je opravdu pokrokem a je to pokrok velmi potřebný. Ano, děkuji a nyní dám slovo zpět eh, zpravodaj, poněvadž eh, nemám pocit, že by se někdo další eh, hlasil do debaty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velmi pozorně jsem si vyslechl jednotlivé příspěvky, zejména příspěvek kolegů z národních parlamentů. Domnívám se, že co se týče evropského semestru, je samozřejmě jasné vyjasnění, je nutné vyjasnění, promiňte, v té postupné v tom postupném hodnocení, ale vidíme tady určitý trend. E, jistě jsem si všiml, že v jednotlivých zemích existují specifika, zvláštnosti a že nelze spochybňovat e, tato specifika, jako například specifika týkající se fixace nebo definice platových výší, tak jak na to upozornil náš švédský kolega. To, co řekl rakouský kolega, že mm, v dlouhodobém měřítku eh, je třeba se zaměřit na všechno, eh, eh, že třeba hledět na věci z, z více letého pohledu, protože v Rakousku se dělá právě dlouhodobé plánování. My si uvědomujeme, že semestr evropský musí být dynamický a je, mm, musí se snažit dynamicky zlepšovat situaci, zejména v oblasti konver- konvergence. Také kolega z dánského parlamentu upozornil na nedostatečnost určitých indikátorů. Řada kolegů, a toho si velmi vážím, oceňují evropský semestr, samozřejmě s podmínkou zachování role národních parlamentů a také se mi velmi líbilo, že všichni chtějí prohloubit diskuse zejména co se týče hospodářské soutěže, jak na to upozornil náš portugalský kolega. To všechno znamená také otevření debaty o nezbytných prostředcích. Rakouský kolega upozornil také na to, že prostředky je třeba volit na národní úrovni. Není to nesprávné, ale na druhé straně není možné vyhnout se koordinování veškeré reflexe o všech prostředcích, které je třeba implementovat. Uh, a zahrnout je do našich doporučení eh, pocházejících z nejrůznějších členských států. Eh, v celkem přáli, a to se vlastně eh, to se vlastně staví do souladu s tím, o co se snažíme i my. Vstupovat stále detailně do, do diskusy a neopakovat prostě obecné známé věci, abychom se dostali k meritu věci a E, jistě je tady potřeba společných setkávání a pravidelného hodnocení dosahování či nedosahování cílu. Jak tady často zaznělo, bohužel se totiž stává a stává se to zejména v tom prvním období nezaměstnanosti, kdy je třeba verifikovat příhodnost cílů, a zároveň provozovat přesnou, přizpůsobenou koordinaci jednotlivých národních politik. E, již tady zaznělo z jednoho příspěvku, že by bylo záhodno, abychom měli pravidelná setkávání e, a Myslím si, že dnes zájem na této schůzi demonstruje také to, eh, že potřebujeme se setkávat dál a domnívám se, že na našem příštím setkání bychom měli jít dál v naší diskusi a tak jak tady již zaznělo, měli bychom skutečně prohloubit naši společnou diskuzi mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A rád bych tady připomněl to, co jsem řekl již v úvodu našeho zasedání. Evropský parlament nemá hegemonické obavy. My si uvědomujeme limitů naší práce, ale my chceme pracovat právě v dobrém souznění s našimi kolegy z národních parlamentů. Děkuji vám. Děkuji vám všem. Byla to velmi zajímavá debata. V příštích letech eh, chceme uspořádat dvě velké akce za účastí národních parlamentů. První by měl být ještě před eh, Evropskou radou, to bude takzvaný Evropský týden, a druhý vždycky na konci let, respektive po letní pauze, což bude vyhodnocení Evropského semestru. Takže tolik pro informaci. Já vám všem děkuji za to, že jste se dostavili a zúčastnili. A jak bylo řečeno, my se těšíme na posílení vztahu a na těsnější interakci. Tak a pro výbor my budeme hlasovat a hlasování začne až o půl, takže to nám dává 10 minut přestávky. Děkuji vám. Okay, right, we're ready to vote on MIFIR and MIFID. Takže eh, budeme hlasovat o MIFIRu MIFIDu, takže nejdříve Markus bych chtěl říct pár slov. Děkuji vám, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Poslední měsíce jsem spolu s Spravodaj je s novými spravodají frakcí, pracoval na textu, který by nám měl usnadnit dnešní, hlas, eh, dnešní zasedání a hlasování. Já doufám, že to pomůže. Jinak chtěl bych ještě poděkovat všem, kteří se konstruktivně zapojili a díky nimž také můžeme dnes přistoupit k hlasování. Děkuji vám. Děkuji, Robert. Euh, eh, paní předsedkyně, drazí kolegové, já bych chtěl také nesmírně poděkovat Markusovi, jakož i dalším stínovým zpravodajům za intenzivní práci, kterou jsme mohli společně provozovat výsledek eh, našich diskusí. O němž budeme dnes hlasovat eh, v rámci nalezených kompromisů je dle mého názoru Eh, obecně uspokojivý a eh, má politická skupina tak trochu váhala, co se týče článku 24, který se týká za obecného kompromisu, který navrhl Markus. Ale rád bych vyzdvihl, že má skupina bude hlasovat plenární zasedání, ale rezervujeme si výhradu eventuálně přednést pozměňovací návrh k tomuto nebo možná ještě k dalším aspektům této zprávy, které by možná ještě mohly tuto zprávu zlepšit. Děkuji vám. Thank you very much. I don't see anybody else. Děkuji. Nikdo další se do debaty nehlásí, takže pusme se do hlasování. Tak nejdříve k tomu nařízení a úplně nejdříve ze všeho si provedeme zkušební hlasování. Zmáčkněte si každý, co chcete. Marku si také. Test vote. I can't see. Oh, right. Right, there's 42 cards plugged in. Takže máme tady 42 karet, 41, 42, 43. To je zajímavé. Vždycky je tady někdo, kdo ve skutečnosti nehlasuje. Dobře, takže zdá se, že je to v pořádku. Končím hlasování. 36 je spokojeno, 2 ne. Takže kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis B, to je několik stránek. A je to na dvě části. První část kompromisu B, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis C, a to je na straně 7, aspoň mé kopii. A máme tady ústní úpravu navrženou zelenými. Eh, akceptujeme tento, tuto ústní změnu? Ano, dobře, děkuji. takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu i s touto ústní změnou. Je to tedy nový kompromisní text. Markusy? Měli bychom nejdříve hlasovat o návrhu zelených a pokud nebude přijat, tak potom o kompromisu C. Ano, děkuji. Ano, a potom tedy s ústní úpravou zpravodaje. So, we have an oral amendment. No, dobře, tak máme tady eh, ústní pozměňovací návrh navržený zelenými, čili pouze tento pozměňovací návrh, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní zde máme kompromis C. Ne, takže máme pozměňovací návrh ústní zpravodaje. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se také zamítnuto. Dobře, prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak moment. 32 pro a 8 proti. Takže ten, ano, takže někdo tady velice rychle přestoupil, takže eh, tento ústní pozměňovací návrh zpravodaje je nyní schválen a teď eh, spolu s ním hlasujeme kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis I kompromis I, já tam na straně 14 nahoře, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis je, je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis M, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis N, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis U pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis V pro, proti, zdrželi se, schváleno. Strana 29, kompromis dvojité V pro, Pardon má dvě části. Kompromis dvojí TV, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno rovněž. Kompromis X pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Y pro. Pardon, moment. A máme tady řadu ústních změn. Takže tři e, ústní změny, vezmeme je po řadě. První ústní změna ALDE, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá ústní změna také ALDE, kdo je pro, proti, zdrželi se schva- zamítnuto. Třetí ústní změna zelených pro, proti, zdrželi se také zamítnuto. Teď máme rozdělené, oddělené hlasování první část. Kde pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, drželi se, také schváleno. A máme třetí část, to je pro, proti, zdrželi se, taktéž schváleno. A teďka kompromis Z. A opět tady máme ústní změnu, nejdříve o té budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. A nyní kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis AD pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AE, kdo je pro, pardon, ještě je tady ústní změna, takže nejdříve ústní změnu, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní kompromis AE, takto upravený, je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis AF, ale máme tady opět ústní pro změnací návrh, takže kdo je pro něj, proti, zdrželi se schváleno a nyní takto upravený AF pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 759 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 760 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis AG, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AH, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A i pro, proti, zdrželi se, schváleno. A je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A K pro, proti, zdrželi se, schváleno. A L pro, proti, zdrželi se, schváleno. A M pro, proti, zdrželi se, schváleno. A N pro, proti, zdrželi se, schváleno. A O pro, proti, zdrželi se, schváleno. A P pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 97 na další straně. A máme zde ústní změnu zpravodaje jako první, takže kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 97. takto upravená, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AQ pro, proti, zdrželi se, schváleno. AR pro, proti, zdrželi se, schváleno. A S pro, proti, zdrželi se, schváleno. A T pro, proti, zdrželi se, schváleno. A, U, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A, V, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dvojité V pro, proti, zdrželi se, schváleno. A X pro, proti, zdrželi se, schváleno. A Y pro, proti, zdrželi se, schváleno. A Z pro, Pardon, pardon, moment. Je to na dvě části. Kdo je pro? AZ, první část pro. Proti. Zdrželi se. sváleno. Druhá část AZ pro. Proti. Zdrželi se. sváleno. A nyní kompromis BA. Pro, proti, zdrželi se, sváleno. Kompromis BB pro, proti, zdrželi se schváleno. BC pro, proti, zdrželi se schváleno. BD pro, proti, zdrželi se schváleno. BE pro, proti, zdrželi se schváleno. BF pro, proti, zdrželi se schváleno. BG pro, proti, zdrželi se schváleno. BH pro, proti, zdrželi se, schváleno. BI pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak, 123 eh, se nehlasuje, takže B je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém textu. Elektronicky zahajuji hlasování. E, přebývá nám jeden člen za EPP. Ano, já vím, že chcete podpořit Markuse, ale mohl by se někdo hlásit. Děkuji vám. Takže končím hlasování 45 hlasů pro, nikdo není proti. Děkuji. A nyní eh, legislativní usnesení. Ještě jednou hlasování. Zahajuji toto hlasování. Takže, takže prosím, budeme hlasovat. Pokračujeme hlasování, máme to ještě hodně ještě pět knoflíků není zmáčknutých, ještě tři, ještě dva, ještě dva knoflíky, ještě jeden, dobře. Takže zavírám hlasování, je to opět 45 k nule a nikdo se nezdržel. Děkuji vám. A hned budeme pokračovat eh, se měrnicí a potom to budeme eh, rozvat celý. Dobře, takže směrnice, kompromis A proti, zdrželi se. Schváleno kompromis B na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Um, C. Kompromis C. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis E, strana 13. A tam je ústní pozměňovací návrh od GUE. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. zamítnout. Kompromis E. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis F. Tam je také ústní pozměňovací návrh od GUE. Takže hlasujeme že po ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o kompromisním návrhu. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H. Ústní pozměňovací návrh od GUE. Nejdříve o něm, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. O kompromisu H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis I nemáme, takže kompromis je. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat kompromis K. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat kompromis L. Strana 23. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat kompromis M. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat kompromis N. Ústní pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh, proti, zdrželi se přijat. Kompromis samotný, kompromis N, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis P, Ústní pozměňovací návrh od SAD. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní o kompromisu. Ne, ještě tu je ústní pozměňovací návrh od ALD. Takže tento pozměňovací návrh jde pro, proti, zdrželi se. Ten je zamítnut. Ještě něco tu máme? Ano. Ještě od zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. A nyní tu máme dvě části. Budeme hlasovat o první části kompromisní návrhu. pro? Proti? Zdrželi se. Za, je přijat. A druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata i druhá část. Kompromis Q na straně 37. Kompromisní návrh Q. Kde pro? Proti zdrželi se. Přijat. Kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se přijat. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis T, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis X, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis Y, pro, nejdříve to je ústní pozměňovací návrh od GUE. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis jako takový, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis Z. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AA, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AB, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AC ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. AD Já nevím, v kolika svazcích to máte, ale je to stránka 51. kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis AE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. AG. E. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. AH. Kdo je pro? A, tady máme oddělené hlasování, že první část, kdo je, ne, máme tři, část, tři části. Kdo je pro první část? Proti zdrželi se, přijata. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část, kde pro, proti, zdrželi se, přijata. A I, strana 58. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. A je, pro, proti, zdrželi se, přijat. A K, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. L, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. M pro, proti, zdrželi se, přijat. N, ústní pozměňovací návrh od D pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní budeme hlasovat o kompromisu AN jako takovém. A tam je ještě to není společně, ta, ta dvě May? Právě jsme to prohlasovali najednou, tak si nestěžujte. Takže pozměňovací návrh AN s, s obojími těmito pozměňovací návrhy pro a proti zdrželi se přijat. Kompromis AO strana 67. Pro, proti, zdrželi se, přijat. AP. Pro, proti, zdrželi se, přijat. AQ. Pro, proti, zdrželi se, přijat. AR. Pro, proti, zdrželi se, přijat. AS. Pro, proti, zdrželi se, přijat. AT. Pro, proti, zdrželi se, přijat. AU pro, proti, zdrželi se, přijat. AV pro, proti, zdrželi se, přijat. A dvojité V, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. A X, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. A Y pro, proti, zdrželi se, přijat. A Z pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh BA. Kde pro? Proti, zdrželi se přijat. BB pro, proti, zdrželi se přijat. BC, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BD, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BE, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BF, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BG, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BH, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BI, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BJ, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BK, úst... ústní pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh BK. S tímto návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. BL, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. BM, pro, proti, zdrželi se, přijat. BN, pro, proti, zdrželi se, přijat. B, O, pro, proti, zdrželi se, přijat. BP, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat BQ, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 220 je pokryt a trojka také, tak tady to BR pro, proti, zdrželi se, přijat. BS s ústní pozměňovacím návrhem od zpravodaje. Kde pro? Ústní pozměňovací návrh. Proti? Zdrželi se? Přijat. BS jako takový? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. BT pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. BU pro, proti, zdrželi se přijat. BV pro, proti, zdrželi se přijat. B2V pro, proti, zdrželi se přijat. BX pro, proti, zdrželi se přijat. BY pro, proti, zdrželi se přijat. BZ pro, proti, zdrželi se přijat. CA pro, proti, zdrželi se přijat. CB, kde pro, proti, zdrželi se přijat, C. C, pro, proti, zdrželi se přijat, CD, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, CE, pro, proti, zdrželi se přijat, CF, pro, proti, zdrželi se přijat, CG, pro, proti, zdrželi se přijat, Pak tu máme eh, hlasování po dvou částech u CH. O první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijata druhá část. Pro, proti, zdrželi se. <coughs> Přijata. CI. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. C je pro, proti, zdrželi se. Přijat. CK pro, proti, zdrželi se. Přijat. CL pro, proti, zdrželi se, přijat. CM, kdo pro, proti, zdrželi se, přijat. CN pro, proti, zdrželi se, přijat. CO pro, proti, zdrželi se, přijat. CP pro, proti, zdrželi se, přijat. CQ pro, proti, zdrželi se přijat. CR ve dvou částech. Kdo je pro první část? CR proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. CS, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. CT, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Nyní budeme hlasovat o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování, je to 44 pro, nikdo proti, no se nezdržel. Budeme hlasovat o legislativním usnesení. Ještě jeden hlas nám chybí. Děkuji, zavírám hlasování. A opět je to 44 pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Marku, si přejete si ještě slovo? Ano, chtěl bych velice srdečně poděkovat. Až do poslední minuty nebylo jasné, zda se nám to podaří takto semknout a odhlasovat, ale domnívám se, že je to dobrý signál, který tady vyšle společně výbor, že hájíme stejnou společnou linii, kde chceme mít přísnou linii pro dohled, chceme chránit daňové poplatníky. Teď jsme vybaveni pro vyjednávání s radou, rada ještě není tak daleko, ale Teď by rada mohla od nás všechno převzít a jednání by mohla velice záhy skončit. Eh, ačkoliv je výsledek tak jednoznačný, myslím si, že přece jenom bude mít svůj smysl nechat legitimizovat plénum, abychom i tam odevzdali jasné votum a potom vstoupili do vyjednávání s radou ministrů. Okay, thank you very much. Uh, I see... Ano, děkuji. Eh, vidím, že Robert s tím nesouhlasí a ještě Olise asi do debaty. Děkuji, paní předsedající. Já jsem chtěl jenom složit poklonu Markusovi a dalším stínovým zpravodajům. Já jsem eh, velice šťastný za celé Alde, že jsme s většinou tentokrát. Okay. Thank you, thank you. Dobře, eh, děkuji tak eh, myslím, že máme zde dosažený konsensus, že tedy půjdeme do pléna, eh, až se to dostane na program, takže sekretariát nechtě eh, je uvědoměn, že bychom si přáli hlasování na plénu v říjnu a pak se tím budeme zabývat dál. Um.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 trha k evropskému integrovanému eh, trhu pro karty internet a mobilní platby. Tak eh, ptám se, zda zpravodaj eh, k tomu chce něco říct a prosím vy, kteří už to nechcete být, učiněte tak tiše. Takže nejdříve dvacítka, kdo je pro, Tak eh, nikdo se mě nehlásí do hlasování, tak ještě jedno sváleno. 21, kdo je pro? Mohli bychom to vzít unblock až po 28. Unblock.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 IMKO 2 pro, proti zdrželi se schváleno, IMKO 3 pro, proti zdrželi se schváleno, IMKO 6 pro, proti zdrželi se schváleno, IMKO 9 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis B pro, proti zdrželi se schváleno, 38 pro, proti zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se, prověříme 39, prosím, zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Tak, změnilo se to 26 pro 17 proti schváleno. 40 pro proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, řekla bych, schváleno. Prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 26 proti 15 hlasů. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno 22 pro, 21 proti. Tak. Dobře. 47 pro. Proti zdrželi se schváleno. 45 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis C pro. Proti zdrželi se schváleno. IMKO 5 pro. Proti zdrželi se schváleno. IMKO 18 pro. Proti zdrželi se schváleno. IMKO 20 pro proti, zdrželi se schváleno. IMKO 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, pro 59 Gozes. Jestliže ne, tak Okay. Right, we're voting 50... Takže 59 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Takže IMKO 14 pro, proti, drželi se, schváleno. 58. To je zřejmě kompatibilní. 58 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 60 pro. 60 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Imko 15 pro Imko 15. Takže pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis E na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dobře prověříme ale myslím, že to je ta kombinace 2021. Ano, 22 k 21. Ano, takže pro schváleno. 69. Promiňte, kompromis F. The second part of that was check, yeah, okay. Compromise F. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. <clears throat> Kompromis G na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část prověřit. Dobře. Dobře, jsou to jiné poměry, takže hlasujeme. Končím hlasování. 21, 22. 20. A, takže to je zamítnuto správně. A třetí část pro proti drželi se. Prověříme ještě třetí část. Kompromis G, třetí část, hlasovali všichni, zamítnuto 23 e, hlasů proti, 2 bylo, 20 bylo pro. Osmdesát dva pro, proti, Osmdesát dva 82 pro, proti, zdrželi se schváleno, 83 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to zamítnuto, ale prověříme. Tady je opět jiná konstelace hlasů. Končím hlasování, zamítnuto. 20 pro, 23 proti. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, několik, ano, čtyři části. První část to je pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. 17 bylo pro, 26 proti. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, ale opět to prověříme. Končím hlasování. No, je to schváleno. 22 k 21. A čtvrtá část kde pro? Proti. A opět to prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to opět 22 k 21 pro schváleno. Nyní 96, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 97, pardon, 98 pro, 98. Devadesát 97 jsou, eh, jsou eh, identické, ale ano, máme nyní hlasové 99. Kdo je pro tedy? Proti? Zdrželi se? Prověříme 99. Končím hlasování zamítnuto 22 eh, hlasů proti 21. Kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno 104 pro, proti, drželi se. To také prověříme. 104. Ještě jeden hlas nám chybí. Končím hlasování. A je to zamítnuto 21 21. Kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M pro, eh, na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní číslo, ne, eh, ano, IMCO 19. IMCO 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 120 pro, proti, pro, proti, zdrželi se, prověříme 120. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to schváleno 22 hlasy proti 21. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schváleno 127 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto IMKO 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 61 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 126 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis O pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis P pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis Q pro, proti, zdrželi se. Schváleno Kompromis R pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis S pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 149 a pro, proti, zdrželi se schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď eh, původní text eh, odstavce 24, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní eh, recitály 1 až 14 amblok pro, proti, zdrželi se, schváleno. Všechny schváleny. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, Prověříme čtyřku. Končím hlasování. Je to schváleno. 20 hlasy proti 21. Pětka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Původní text Bčka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Originální text C pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka pro, proti, drželi se zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis U pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis V pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. sedu šestnáct? Sixteen. Sixteen is over the page. No, I know, but I... 18. This fell with the compromise. Yeah, so okay, that was 16, right. I was just in the wrong place and we did pass it, right. Mm. Amendment 7. 17 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak a teď eh, hlasujeme o takto upraveném textu elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování schváleno 21 hlasy, nikdo nebyl proti a 22 se zdrželo. Ale je to schváleno. Dobře, děkuji vám a děkuji také zpravodaje. Nemáme nic do různého a příští zasedání bude v pondělí 8. října v 15 hodin. Děkuji vám.